pořadu jednání je rozprava o popravách v Egyptě. A nejprve budou hovořit autoři jako první paní Andrikěne na minutu. Máte slovo. Děkuji vám. Egypt prodělal několik velmi obtížných změn od revoluce v roce 2011 a mezinárodní společenství podporovalo zemi eh, v, jeho v jejich ekonomických, politických a bezpečnostních výzvách, ale časté teroristické útoky, jako například na Sinajském poloostrově a další eh, teroristické útoky, útoky na křesťanské kopty, jsou obavy vzbuzující. Nemůže to být však výmluva pro egyptské orgány, aby stále mm, praktikovali nelidské krátký trest smrti. Já jsem eh, velice znepokojena masovými od rozsudky eh, k trestu smrti a eh, myslím si, že třeba abychom vyzvali egyptské orgány, aby okamžitě skoncovaly s těmito praxemi, s těmito rozsudky, které vyslovují. A vyzývám orgány, aby okamžitě došlo k oficiálnímu moratoriu mm, poprav a jako první krok na prostému zrušení trestu smrti. Je třeba, aby Egypt dodržoval mezinárodní závazky eh, podepsané v Univerzální deklaraci lidských práv. Děkuji. A nyní má slovo pan Tanok na minutu. Děkuji. Tím, jak se Egypt transformuje do demokracie, čelí vážným bezpečnostním hrozbám, což vidíme na velkém počtu devastujících teroristických útoků ze strany ISIS, které zaznamenáváme napříč celou zemí, zejména na Sinaji a které cílí hlavně na kopty. Jak vidíme v našich vlastních zemích, nalezení rovnováhy mezi zajištěním bezpečnosti a mezi eh, uchováním lid, eh, občanských svobod je složité, ale eh, přesto musíme o takto důležitém mezinárodním partnerovi mluvit. Využívání eh, vojenských tribunálů na souzení civilistů, užívání mučení, eh, stále častější užívání trestu smrti, to jsou všechno důvody pro naše obavy. Nakonec mi dovolte přivítat výzvy v tom usnesení, aby bylo dále prošetřeno zabití eh, Julia Regeniho, a podporuji také výzvu po lepší spolupráci egyptských orgánů v této věci. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo paní Sargentine na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně předřečník hovořil o přechodu k demokracii v Egyptu. Já se nedomnívám, že lze popsat stávající situaci v Egyptě tímto způsobem. Země, kde prezident se dostal k moci na základě vojenského puče a v posledních měsících zavraždil 23 osob. Eh, trest smrti je něco, co v Evropě eh, už bylo dávno eh, zakázáno a zrušeno. A je třeba, aby si každá země uvědomila, že to považujeme za institucionální vraždu. A to před volbami, kdy neexistuje žádná alternativa k Sisimu, protože on jediný stojí jako kandidát na kandidáce. Ehm, ehm, vysoká Eh, představitelka zatím eh, oficiálně neodsoudila tento postup v Egyptě a Evropská komise by tady měla podniknout nějaké kroky. Děkuji. Paní předsedkyně se omlouvá, teď má slovo pan Korao. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dnes tady diskutujeme o zemi, E, která e, překračuje veškeré meze e, právního státu. Vidíme, že se tady vrší rozsudky trestu smrti ještě častěji než za bývalé vlády. To, co vidíme v posledních měsících, to je, že počet trestů smrti masivně vzrostl. Eh, všechny hodnotové systémy se zhroutily, ale přesto se Egyptu stále ještě pomáhá z naší strany. Lidé jsou mučeni, vězněni za barbarských podmínek, eh, za vražděni. Proč vůbec proti tomu nepovstaneme? Eh, Co pak jsme tak silně vázáni na ekonomické zájmy Egypta? Přeci bychom měli se postarat o to, abychom e, bojovali za to, abychom prostě si uvědomili, jaký osud mají ti egyptiané, e, kteří jsou naprosto e, vydáni v šance. Měli bychom se postarat o to, aby Evropská unie konala trochu jinak a něco jiného, než prostě vyjádřit to, že je konsternovaná nad tím, k čemu tam dochází. My musíme být přeci garantem lidských práv a proto musíme konkrétně jednat. Paní Šáke? Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane komisařko, pokud je o opresy generála Sisiho, to je časovaná bomba. Nikdo se nepoučil z historie potlačování svobody projevu, nevládní organizaci, šokující popravy od roku 2014 více než 2000 trestů smrti vynešeno a 82 skutečně vykonáno. Toto jsou pouze malé příklady celé této problematiky. Dochází tam k donucování, k falešným výpovědím, špatnému zacházení, mučení. Ano, Egypt čelí terorismu, to je pravda, ale odpovědí nikdy nesmí být státní teror. Proto je na čase, aby vysoká představitelka a zároveň představitelé členských států konečně o tom hovořili, odsoudili toto zneužívání, protože mlčení nepomůže. Je zajímavé hovořit o partnerství, ovšem musíme být realističtí. Pokud toto partnerství není založeno na principech, které sdílíme, alespoň minimální principy, zásady a hodnoty, tak jaká je teda naše přidaná hodnota? A v tom bychom měli být skutečně velice jasní. Celá EU děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Dalším autorem je paní Bols, která má slovo na 1,5 minuty. Dneska hovoříme o popravách v Egyptě. Trest smrti představuje porušení práva na život. Je to krutý, nehumánní, degradující zacházení s lidskou bytostí. Žádné výzvy, žádné okolnosti nikdy nesmí obhájit zabití lidské bytosti. Evropský parlament žádá celosvětové zrušení trestu smrti. To, že došlo k zvojnásobení poprav v Egyptě v průběhu jednoho roku, to je neakceptovatelné. Autoritářské režimy využívají vojenské soudy, které vynášejí mnohem přísnější tresty než civilní eh, soudy a především útočí na obránce lidských práv a zneužívají k tomu zákony o boji proti terorismu. Mnoho lidí bylo donuceno k přiznání mlčením, jsou na samotce, nemají přístup ke svému advokátovi ani základním privilegiím. Žádám prezidenta Sisiho, aby okamžitě zastavil popravy a aby zakázal trest smrti ve své zemi. Paní Mogherini, vy, vy musíte stát za našimi hodnotami Evropské unie a odsoudit eh, tyto popravy. A poslední autorkou je paní Veržiat, jedna minuta. Děkuji za slovo, paní předsedající. Všechny nezvládní organizace volají na poplach, lidská práva jsou tam šíleně um, potlačována. Um, více než 15 tisíc civilistů um, bylo Eh, souzeno vojenskými soudy, mezi tím i stovky dětí, jsou to různé případy každodenního mučení pro následování obránců lidských práv, LGBT, eh, obrán, eh, zároveň aktivistů, novinářů. Měli jsme možnost si to vyslechnout zde v Evropském parlamentu na slyšení. Samozřejmě, že terorismus, obchodování s drogami, eh, vraždy a tak dále. Celý tento seznam je samozřejmě velice dlouhý, ovšem eh, boj proti terorismu nesmí být nástrojem eh, samozřejmě, jak mohou proběhnout vůbec svobodné volby, když mnoho kandidátů stáhlo kandidaturu. Je to stát, který najednou už není právním státem, a e, samozřejmě, že ji zavírá oči před strategickým partnerstvím. Děkuji. Děkujeme a nyní má slovo pan Kelly za EPP jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já si myslím, že toto je vyvážené usnesení. Egypt čelí obrovským problémům, včetně šílených teroristických útoků z nedávné doby například i na koptické ortodoxní katedrály nebo mešitu na Sinaji. Stovky lidí byly zabiti. Čili do jisté míry můžeme pochopit to, že úřady jsou, řekněme, takové trošku nervóznější a možná přehání ve svých reakcích, ovšem masové eh, soudní procesy, to skutečně není nic normálního, tresty smrti, lidé, kteří zůstávají ve vězení dlouho před samotným procesem. No, je to v rozporu s mezinárodním právem, především otázkou občanských práv na základě článku 14. Právě proto bychom měli žádat o zavedení moratoria trestu smrti v této zemi zákaz trestu smrti, ale zároveň bychom měli stát na straně místního lidu a pomáhat jim boji proti terorismu. Děkujeme, říká paní předsedající a nyní má slovo pan pan. Grazie, presidente. Nel quadro del partenariat... Děkuji mnohokrát, paní předsedající. V kontextu partnerství s EU, Egypt souhlasil s tím, že bude e, prosazovat základní svobody a základní práva v souladu s vlastní ústavou a mezinárodním právem. Ale k tomu jaksi nedošlo. Jak e, vidíme například na rozsudcích smrti, kterých bylo více než 20 za poslední měsíc, a které vedou k úmrtí egyptských občanů, kteří jsou mučeni a týráni a vlastně jsou popravováni zcela svévolně v rámci vojenských tribunálů. To je velice tragické. EU a ostatní proti trestu smrti protestují a říkají, že žádné solidní partnerství nemůže být založeno na takovéto situaci. Není možné v oblasti lidských práv Egyptu takto ustupovat, protože i my jsme za tuto situaci spolu zodpovědní. Potřebujeme jasné závazky z hlediska egyptského před, eh, eh prezidenta a to musíme podmínit pokračování a tím musíme podmínit pokračování v pomoci. Rád bych řekl, že čekáme na skutečnou spravedlnost pro Julia Regeniho, který byl před dvěma lety zavražděn v Káhyře. Řekl bych, že aktuální politická třída nesmí si takovéto věci dovolovat. Děkuji, pan Vistisen. Děkuji. Dnešní Ne, my jsme eh, nereagovali správně na arabské jaro. Eh, muslimští bratři, muslimské bratrstvo je faktorem, který způsobil hodně problémů. Ano, egyptský režim má problémy Myslím si, že když vidíme to, co se děje v Iránu s manifestacemi, když víme, jaké jsou reakce jiných režimů a jaká je reakce Evropské unie, to nelze srovnávat s tím, co se děje v Egyptě hodně se hovoří o Číně, Iránu, ale tady o tom ho debatujeme každé tři měsíce. Je třeba pochopit, že se bojuje proti terorismu a to je něco, co chceme i my. A nyní má slovo Urban Crespo. Děkuji, paní předsedkyně. Po puči ve státu v roce 2013 v březnu došlo k prezidentským volbám. K prezidentský a teď budou zase prezidentské volby, prezidentské volby, kde není vůbec žádná opozice, protože ostatní kandidáti se stáhli, byli zastrašeni a nebo uvězněni. Dochází k e, veškerému porušování lidských práv, pronásledování občanské společnosti, novinářům, pokraču, a e, postupuje se krutě i proti těm, kteří organizují stávky a manifestaci. Je to země, kde minimálně 23 osob bylo popraveno v posledních měsících, ale byli odsouzeni vojenskými soudy bez jakýkoliv záruk. A kromě toho Evropská unie, unie kouká prostě jinam. A to je nedostatek respektování lidských práv. Proto my vyžadujeme, aby Evropská unie se vyslovila k tomuto porušování lidských práv a přestala exportovat zbraně do Egyptu, do Egypta, pardon. A není, je, je třeba respektovat základní práva. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Loch Bieler na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně posledních čtyřech letech v Egyptě bylo zavražděno více než 2000 lidí, odsouzeno tedy k trestu smrti a mnoho již zemřelo díky této popravě a počet poprav se stále zvyšuje. Kromě toho situace v, s, s lidskými právy je e, dramatická. E, jsou zatýkáni obča- obhajci lidských práv, novináři, lidé mizí. Eh, máme zprávy o tom, že zadržení jsou systematicky mučeni. je skutečně ostudné, že Evropská unie k těmto masivním porušováním lidským práv konkrétně nic nekoná. Dohoda, eh, ke které došlo mezi Evropskou unii a Egyptem, sice obsahuje přiznávání a hlášení se k lidským standardům, ale když se podíváme na toto masivní porušování lidských práv a eh, zhoršování situace v Egyptě, se nemůže Evropská unie schovávat za těmito krásnými slovy, ale musí rozhodně začít vykonávat tlak na egyptskou vládu. Děkuji a nyní má slovo pan Castaldo za EFDD. Děkuji. 15 osob eh, bylo postaveno před vojenský tribunál. Tady prostě dochází ke stále vyšším rekordům. Stále více lidí posledních měsících bylo popraveno než v desetiletích předtím. Eh, lidé jsou mrzačeni, spalováni, mučeni, eh, eh, ne, je, nepři, vystaveni nepřijatelnému mučení a to se týká všech, kteří mají jiné politické smýšlení. Stejně tak jako náš italský novinář, stále je tady mlčení egyptských úřadů a žádné vyšetřování. Eh, vraždy eh, italského novináře. Eh, řada lidí byla unesena z domova a potom nalezena, omučena. Co pak reálná politika něco takového ospravedlňuje, že my se stáváme komplici? Co pak to má přispět ke stabilitě, kterou si přejeme v Egyptě? Ne tak to nejde. Skoncování s vývozem zbraní do Egypta. A kromě toho eh, eh, se musíme zasazovat eh, oběti tohoto režimu. Děkuji mnohokrát a není pan Weidenholzer. Není to poprvé, co tady vedeme rozpravu k situaci lidských práv v Egyptu. Ale musíme vidět, jak se ta situace mění. Bylo by nebezpečnou iluzí domnívat se, že ke stabilitě dojde systematickými represemi. My jsme spojeni eh, osudově s Egyptem. Všechno, co se stalo a děje v této zemi, má bezprostřední dopad na nás v Evropě. Právní stát, demokracie a lidská práva jsou nejlepší zárukou pro stabilitu proto s velikými obavami sledujeme obsesivní eh, používání trestu smrti, systematické omezování svobody projevu a zhromažďování. Apelujeme na prezidenta Sisi, aby zastavil tresty smrti a aby stávající prezidentské volby byly využity k umožnění demokratické alternativy. Děkuji mnohokrát a není, má pan, paní Boylan. Děkuji. Už zase mluvíme o lidských právech v Egyptě. Dnes celá správně odsuzujeme nejen používání trestu smrti v Egyptě, ale jeho eskalaci pod prezidentem Sisim. E, egyptský justiční systém má mnoho chyb. Například Ibrahim a to může dosvědčit. Mezi 26. Eh, prosincem a 31. lednem bylo popraveno 26 lidí, 24 z nich bylo odsouzeno vojenským soudem eh, na základě svědectví vynuceného mučením. Při, eh, rodinní příslušníci na to nebyli nějak upozorněni, nemohli se proto odvolat. Rodiny těch oběšených se nemohly s eh, těmi eh, zabitými lidmi ani rozloučit a nevědí, jak získat zpět jejich těla. Nestačí Egypt odsuzovat. Potřebujeme něco dělat. Egypt má lidskoprávní závazky v rámci dohody o přidružení s EU. Zásah pana Sisiho proti všem formám občanské společnosti podkopává stabilitu, nezvyšuje ji to. Egyptiané potřebují, abychom za ně mluvili my, protože oni mluvit nemohou. Děkuji mnohokrát. Eh, paní Nina Gil má slovo. Děkuji. Když jsme eh, loni v říjnu mluvili o Egyptu, eh, komise nám popsala, jak chtějí egyptiané dosáhnout bezpečnosti, demokracie a hospodářského růstu. Já jsem měla velké výhrady ohledně podstaty našeho partnerství, a to jak tehdy, tak teď. My zmiňujeme naše obavy o lidskoprávní situaci v Egyptě. Jak na to reaguje režim Sisiho? Tím, že za měsíc popravil skoro 30 eh, osob, 24 z nich bylo odsouzeno vojenskými soudy. Tedy má otázka na komisi. Hodláte už konečně, když se to egyptianům tak nějak nedaří, popsat tu otřesnou situaci a vynutit přijetí moratoria na trest smrti a přijmout legislativu, která vynutí lidská práva v Egyptě, kdy konečně zabráníme členským státům, aby jejich firmy prodávaly eh, materiál do Egypta, který se tam používá k utlačování Egyptianů. Kdy konečně zajistíme, že náš přístup bude spravedlivý a že budeme používat pákového efektu v podobě naší finanční pomoci Egyptu? Jsme proti trestu smrti. To je jeden ze základních prvků naší politiky. Děkuji vám mnohokrát. Máme tři žádosti do Catch the Eye. Jako první pan Faria. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Pane komisaři, milí kolegové, v roce 2011 byly v ulicích tisíce demonstrantů, kteří chtěli demokracii a právní stát. O sedm let později z toho optimismu nezbylo už v podstatě vůbec nic. Dochází k represím, novináři, lidskoprávní aktivisté a homosexuálové a lesby jsou zatýkáni. E, slýcháme stále více zpráv ohledně vynuceného svědectví, tedy vynuceného mučením a dochází také k nárůstu počtu trestu smrti. Dochází tedy ke konsolidaci moci prezidenta Sisiho. Za eh, poslední měsíc bylo popraveno skoro 30 lidí, což je mnohem více než eh, v předchozích měsících a v součtu je to eh, daleko více než v předchozích letech. Evropská unie je hlavní hospodářský partner Egypta a musí tak egyptské úřady donutit k tomu, aby dodržovali své závazky v oblasti lidských práv. Pokud má pokračovat používání trestu smrti, tak musíme jasně říci, že to je nepřijatelné. Prosím, paní Isabel de Monte jako další. Mhm. Just push the button. Děkuji za slovo, paní předsedající. Máme zde společné usnesení s velice jasným obsahem. Žádná země na světě by neměla mučit eh, vězně a porušovat lidská práva. Egypt je naším obchodním partnerem, ale nesmíme zavírat oči před nelidským zacházením s lidmi v této zemi. Giulio Regeni, mladý vědecký pracovník, který byl brutálně mučen a zavražděn v Egyptě. Práva, za které bojujeme, jsou zde pošlapávána. Egyptské orgány doufají, že na to zapomeneme, ovšem i v Evropském parlamentu na to budeme neustále poukazovat, budeme žádat objasnění tohoto konkrétního případu, nezapomeňme na něj. Potřebujeme jasnou odpověď, kterou bychom poskytli rodině tohoto člověka a jeho přátelům a zároveň milionům evropských občanů. Jinak skutečně nebudeme moci myslet, že je to náš dobrý partner a bezpečná eh, destinace. Děkuji.

Děkuji a teď pan komisař. Děkuji za slovo, paní předsedající, milí kolegové, milé kolegyně. Evropská unie velice bedlivě sleduje situaci v Egyptě. Pokud jde o trest smrti, naše stanovisko je jasné a známé. Evropská unie je proti trestu smrti za jakýkoliv podmínek. Plně souhlasím s tím, že pro nás to je neakceptovatelné porušení a odmítání lidské důstojnosti a integrity. Podvýbor, který se zabývá lidskými právy a demokracií, se sešel v Kairo minulý, tý, minulý měsíc a my jsme sdělili naše obavy egyptským orgánům ohledně posledních poprav více než 20 lidí. Opětovně jsme zúraznili náš principiální postoj proti trestu smrti. Zároveň žádáme, aby Egypt zmírnil trest smrti tam, kde je to možné, a aby došlo k ustanovení formálního moratoria, pokud jde o výkony trestu smrti. Navíc žádáme Egypt, aby udělal konkrétní kroky a zastavil vojenské soudy civilisty a zároveň, aby došlo k opětovnému posouzení těchto situací civilními soudy v souladu s mezinárodními standardy pro spravedlivý soudní proces. Rád bych se zmínil, kromě jiných problémů, i o webových stránkách organizací bojujících za lidská práva, Evropská unie velice jasně poukázala na naše obavy ohledně blokování těchto webových stránek a tlaku a pronásledování lidskoprávních organizací v rámci asociační rady v červenci 2017. Toto naše stanovisko bylo vyjádřeno a zahrnuto i v nedávném prohlášení Rady pro lidská práva pod článkem 4, jakož i v průběhu poslední schůzky podvýboru mezi EU a Egyptem, který proběhl v lednu letošního roku v Káhyře. Egypt je pro EU klíčovým faktorem. Je to významný regionální hráč. Udržitelný rozvoj, stabilita této země je zásadní nejenom pro Egyptiany, ale pro celý region, pro Evropskou unii a pro naše členské státy jsme hluboce přesvědčeni o tom, že demokracie, lidská práva a zásadní svobody jsou klíčové v tomto ohledu, především v kontextu mnoha výzev, kterým Egypt čelí. chápeme, že jsou zde problémy, které Egypt musí řešit a my jim v tom budeme pomáhat, ale musí to být založeno na univerzálních obecných hodnotách. My o tom neustále hovoříme s našimi partnery v rámci nového rámce partnerství, které jsme přijali v červenci 2017 s Egyptem podpora a obrana lidských práv, demokracie a právního státu, to jsou zásadní principy pro ESVČ Evropské unie. Můžete se na nás spolehnout v tom, že budeme aktivně prosazovat a bránit tyto, zásahy, tyto zásady v našich stazích s Egyptem. Přesně tak, jak to děláme u všech našich sousedů a partnerů na celém světě. Toto je stávající situace my skutečně se snažíme vyvíjet veliký tlak v tomto důležitém tématu a děkuji vám nyní za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Máme sedm návrhů usnesení k závěru debaty a proto debatu uzavírám.